Right, good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Máme eh, tři minuty po deváté hodině a rádi bychom zahájili naše společné zasedání. Kdybyste se laskavě posadili eh, a prosím, ti z vás, kteří chtějí pokračovat v rozhovorech, čiňte tak eh, ve, mimo sál. There's still quite some noise coming from the green group. Ehm, ze strany zelených tady máme poněkud větší šum. Takže mm, ve jménu spolupředsedkyně Výboru pro kulturu bych vás rád přivítal na společném zasedání našich obou výborů AFET a KULT. A nyní můžeme přistoupit k hlasování ke zprávě o strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy, než tomu přistoupíme, zeptám se zpravodajů, zda by chtěli něco říci. Byl jsem informován, že Elmar Brox ještě nedorazil. Paní Kosta, chcete něco říci? Prosím pěkně. Grazie. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo nebo předsedové. Spím pokračovat v italštině. Já bych velice ráda poděkovala velice srdečně svému kolegovi a děkuji vám za udělení slova. A tato zpráva je nesmírně důležitá, je to významná strategická orientace Jedná se o to, že jsme zvolili integrovaný přístup pro mezinárodní kulturní vztahy. Rada bych připomněla, že parlament v roce 2012 eh, už dal určitý podnět komisi v rámci určité zprávy. Také jsme prezentovali toto téma v obou našich výborech v AFETu a v kultuře a důležité je, aby tato spolupráce pokračovala, takže já děkuji všem i stínovým zpravodajům, děkuji spoluzpravodaji Elmaru Brokovi. Není to tedy ta strategie, ale jedna z těch, které volí skutečně veliký kompletní integrovaný přístup ke kulturní spolupráci, kde čelíme multipolárním výzvám. Ano, jedná se rovněž i ochranu kulturního dědictví ve třetích státech, jedná se i o hospodářské aktivity, které s tím souvisejí, jakož i s kreativním kulturním tvůrčím sektorem. Evropa potřebuje kulturu, ve smyslu trvale udržitelného vývoje a dobré je, že oba výbory prokázaly, že v to také věří. Ještě jednou děkuji srdečně za spolupráci, děkuji samozřejmě stínovým zpravodajům i poradcům. Děkuji. Děkuji. Chtěl by někdo jiný něco říci nikoliv, takže můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní jdeme k 91, pardon. Eh, já mám tady problémy s hlasovacím lístkem zřejmě. Kdo ke mně hovoří, ptá se pan předseda. Už je to v pořádku. In favor. Again. na pro, proti, zdržel se, přijato 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 92 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 94 pro, proti, zdržel se přijato, 95 pro, proti, zdržel se přijato, 96 <laughs> pro, proti, zdržel se zamítnuto, 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Paragraf 5, Bureau. Kompromis 5, omlouvá se pan předseda, ale není to ani kompromis 5, je to kompromis 6, praví pan předseda. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Chcete kontrolu? Dobře, kompromis 7 elektronicky. Nemáme čas na vtipy, pane Predo. Končili hlasování. Dobře, že jsme to zkontrolovali. Kompromis 7 byl přijat. A teď přicházíme ke kompromisu 8 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 111 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 112 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 9. Kompromis pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 120 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 126 pro, proti, zdržel se, přijato. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdržel se, zamít... eh, přijato, pardon. 130 135 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 136 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 138 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 137 oddělené hlasování, část 1 pro, proti, zdržel se přijato, část 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 139 pro, proti, zdržel se zamítnuto.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 148 pro, proti, zdržel se, přijato. 149 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 155 pro, proti, zdržel se přijato, 156 pro, proti, zdržel se přijato, 157 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 163 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 169 pro, proti, zdržel se, přijato. 170 pro, proti, zdržel se, přijato. 172 pro, proti, zdržel se, přijato. 173 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 174 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 175 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 14 pro, proti, zdržel se přijato, 183 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme, aby se všichni probrali. 183 otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. to 39 ku 33. To bylo 183, takže to bylo zamítnuto a teď máme 184, 5, 6, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 192 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 191 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní <clears throat> přicházíme k dvou stovce 200 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijato. 203 pro, proti, zdržel se, přijato 204 pro, proti, zdržel se. Kontrola 204 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 206 pro proti, zdržel se, zamítnuto, 205 pro, proti, zdržel se, přijato, 208 pro, proti, zdržel se, kontrola, 208 elektronicky, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 218 pro, proti, zdržel se, přijato. 219 pro, proti, zdržel se, přijato. 220 pro, proti, zdržel se přijato 222 pro, proti, zdržel se přijato 223 pro, proti, zdržel se přijato 224 pro, proti, zdržel se přijato 225 pro, proti, zdržel se přijato 226 pro, proti, zdržel se přijato kompromis 18 pro, proti, zdržel se 223 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 234 pro, proti, zdržel se přijato. 235 pro, proti, zdržel se přijato. 236 pro, proti, zdržel se přijato. 237 pro, proti, zdržel se. Kontrola. 237 elektronicky zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Dvě, tři, osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva, tři, devět pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 2, 4, 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 2, 4, 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 2, 4, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2, 4, 8 pro proti, zdržel se zamítnuto, 247 pro. 248 chcete zkontrolovat, dobře, elektronicky 248 zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. No, to myslím si, že je docela zjevné, kolego. 247 pro, proti, zdržel se přijato 249 pro, proti, zdržel se zamítnuto 251 pro, proti, zdržel se zamítnuto 250 pro, proti, zdržel se zamítnuto 252, 253 pro, proti, zdržel se zamítnuto 254 pro, proti, zdržel se přijato 255 pro, proti, zdržel se přijato 256 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní jdeme k 265, pan Kristea, pro, proti, zdržel se přijato. 21 kompromis pro, proti, zdržel se přijato. 273 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 274 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato. 281 pro, proti, zdržel se přijato, 28, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 289 pro, proti, zdržel se přijato, 286 pro, proti, zdržel se Omlouvám se, říká pan předseda, to odpadá. 2, 8, 8, no, takže jdeme na 2, 8, 5, to je báječné, pro, proti, zdržel se, přijato. 290, 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 294 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 295 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 293 pro, proti, zdržel se, Přijato 296 pro, proti zdržel se přijato 297 pro, proti zdržel se přijato 298, 299, 300 pro, proti zdržel se přijato. Ne, pardon, zamítnuto 301, zamítnuto 302 pro, proti zdržel se přijato. 303 pro, proti, zdržel se přijato. 304 pro, proti, zdržel se přijato. 305, 306 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 307 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 308 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 309 pro, proti, zdržel se přijato, 310 pro, proti, zdržel se přijato, 311, 312 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 313 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato, 20 odpadá, 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se přijato 33 pro, proti 3, zdržel se přijat 34 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 2 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti zdržel se přijato. Další strana 49 pro, proti, zdržel se, přijato 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 51 pro, proti, zdržel se. Takže to zkontrolujeme 51 elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme 80 kolegů, dva stále ještě spí, jeden stále ještě spí. Jeden se rozhodl pokračovat ve spánku. Ukončuji hlasování.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 Kontrola 58. Takže ano, bylo to přijato v pořádku. 59 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato 65 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 69 pro, proti, zdržel se. Takže zkontrolujeme si 69. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to přijato 41 hlasy ku 38. 17 pro, 70 pardon, pro, proti, zamítnuto 71 pro, proti, zdržel se přijato 72 pro, proti, zdržel se přijato 77 pro, proti, zdržel se zamítnuto 74 pro, proti, zdržel se Kontrola. 74 pan Rangel. Tři kolegové, dva, jeden. Takže ukončuji hlasování. 26 pro, 53 proti, zcela jasně odmítnuto. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se. Socialisté hlasovali pro, takže to bylo přijato. 78 pro, proti, zdržel se. Tak 78 kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Dva pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest, sedm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 12 a 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 18 pro, 18 pro, proti, zdržel se, takže 18 kontrola, prosím, tak okamžik, socialisté nejprve chtějí zkontrolovat 16, takže začínáme 16. 16, prosím, elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato 40 hlasy ku 37. A nyní se dostáváme k 18 pro, proti. Zdržel se. Vteřinku. Já si vemu asi kladivo, pravý pan předseda. A co uděláme teď? 18, 80 teda. 18. Two colleagues are still missing. Dva kolegové stále ještě nehlasovali. Jeden ukončuje hlasování. 46 k 33, to bylo přijato. Máme tady ještě závěrečné hlasování. Takže závěrečné hlasování o celé zprávě pro... Promiňte, omlouvá se pan předseda. <laughs> Ještě brzy ráno praví sousedka, Pan předseda. Dva nehlasovali, jeden nehlasoval. Ukončuji hlasování. 62 ko 13, 4 se zdrželi srdečně blahopřeji zpravodajům. So I now the honor of... A nyní mám eh, tu čest eh, uzavřít eh, tuto společnou schůzi našeho výboru a výboru pro kulturu a děkuji vám za trpělivost a hojnou účast.